Okay, dear colleagues. Vážení kolegové, vítáme předsedu výboru Jury a jeho kolegy z jeho výboru, kteří se k nám přidali, abychom vedli společnou diskuzi o smlouvách o poskytování digitálního obsahu. Máme dva zpravodaje, za výbor IMKO je to paní Gebhardt a potom pan Axel Foss. Za výbor Jury chcete výbor informovat o výsledek mezi institucionálního vyjednávání. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem dnes opravdu ráda, že se mi podařilo oznámit, že po tříleté práci došlo k uzavření jednání. Je to velice komplikovaný dokument a domnívám se, že se nám podařilo dosáhnout velice pozitivního výsledku pro občany a spotřebitele. Podařilo se nám vyřešit celou řadu nesmírně obtížných otázek v jejich prospěch a e, v prvé řadě jde o digitální obsah a o služby celkově cloudy sociální sociální média, Facebook, appy, hry online, eh, různý software i pro inteligentní automobily. A jeden z důležitých bodů, který se nám podařilo prosadit v této legislativě, je to, že nejenom ti, kteří poskytují služby za úplatu, ale i ty takzvané eh, apps zdarma se dostaly do platnosti této směrnice. My víme, že ty apps eh, zdarma nejsou úplně bez úplaty. Víme, že poskytnutí údajů je takovým protiplněním. Postarali jsme se o to, aby v těchto oblastech když dojde k nějakému porušení, aby tady platilo obrácené důkazní břemeno po dobu jednoho roku. To je značné zlepšení pro občany a téměř všechny eh, ve všech státech Evropské unie. víme, že je celá řada států, Polsko, Francie, Portugalsko, které to již zavedly. V budoucnu to má platit pro celou EU. A do té míry je to velice důležité, protože který občan ví, jak eh, vůbec může prokázat, že vznik vznikla nějaká chyba v softwaru. Já bych toho schopná nebyla a myslím, že mnoho spotřebitelů a spotřebitelek to také nedovede. Je to otázka autorského práva a není možné tak snadno vstupovat do těchto oblastí. To je důležitá otázka, takže odpovědnost mají producenti. A já se domnívám, že to je opravdu velmi důležité co je pro spotřebitele důležité, právě že je to tak důležitý legislativní akt, je skutečnost, že se nám podařilo dosáhnout příslibu plné harmonizace. To znamená, že toto e, právo bude platit v celé EU, tedy je na vysoké úrovni. Dále se nám podařilo prosadit e, otázku aktualizace e, stavila do posledního okamžiku velice sporná, jak to upravovat, protože je samozřejmě velice obtížné vytvořit stejné právní předpisy pro software, pro nějakou aplikaci, app, jak jako pro eh, mistrovství světa v Kopané. Těžko můžeme požadovat od vývojářů softwaru, eh, aby eh, zajistili aktualizaci minimálně po dobu dvou let, protože je to krátkodobé užití. A smart account tady je nesmírně důležité zajistit povinnost aktualizace po delší období. Proto jsme v této otázce legislativy zavedli kritérium očekávané životnosti toho produktu. Je to taková novinka v evropském právu, kterou jsme doposud neměli, ale odpovídá rozmanitosti nejrůznějších produktů. To znamená, že se nám podařilo prosadit velice dobrou eh, věc u smart To je jiná záležitost, než když se vytváří eh, aplikace pro eh, mistrovství světa v Kopané. Ale co se nám nepodařilo, je to, že všechny oblasti digitálního obsahu se nepodařilo dostat do oblast oblasti působnosti směrnice. Můj kolega Ariman o tom bude hovořit. Instalované aplikace například v iPhonech nespadají do působnosti této směrnice, spadají pod jiné směrnice, ale díky dobré spolupráce mezi zpravodaji výboru Jury a Imko se nám podařilo vyřešit tuto otázku také pozitivně a ve prospěch spotřebitelů a zajistit, aby e, tady nedocházelo k diskrepancím v právních předpisech, a aby také nevznikaly žádná vákua v právních předpisech. To bylo velice důležité. Proto mám dnes velice pozitivní bilanci toho, čeho se nám podařilo dosáhnout. A chtěl bych poděkovat kolegům e, z výboru Jury i z výboru Imko a e, věřím, že se nám podařilo získat velice dobrý právní předpis. Děkuji vám. Děkuji, Evelyn. A chcete prosím něco říci, Pavle? Není to no tak, můžeme tedy přistoupit k hlasování. My jsme eh, přerušili eh, eh, trojstranné jednání. Rada a komise na nás čekají. Dobře, přistoupíme hned k hlasování. Je to tedy dočasná dohoda na základě interinstitucionálních jednání smlouvy na dodávku digitálního obsahu. Otevírám hlasování. Oznamenme si to tedy. Zahajují hlasování. The vote is closed. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno 42 hlasy. Blahopřeji zpravodajům. Děkuji našim kolegům z Jury, kteří se k nám připojili. A Nyní tedy počkáme, než opustí sál, abychom mohli pokračovat v jednání výboru IMCO. Okay, now, dear colleagues in... Vážení kolegové, my budeme eh, volit třetího místo předsedu, který nahradí eh, kolegu Stahlera, který nás bohužel opouští. And how do I... No, no, no, eh, okay. Okay. Hello. So the political group has politická skupina informovala předsednictví o e, nominaci na třetího místo předsedu Lucy Anderson za frakci SAD. Je to prosím ještě nějaký další kandidát? Chtěla by nějaká politická skupina jmenovat dalšího kandidáta? A za druhé se ptám, akceptuje Lucy Anderson tuto e, nominaci? Ano, přijímám. Ano, přijímám a děkuji. Vážení kolegové, můžeme přistoupit k hlasování. Bude to hlasování aklamací. Congratulations. Blahopřeji Lucy. Můžete se prosím ke mně připojit? Já jsem jenom chtěla říci, že to je pro mě velká čest když je to na krátké období. Chtěla bych vám velice poděkovat. Thank you and welcome. Děkuji a ještě jednou vítejte. Nyní přejdeme k dalšímu hlasování a týká se to eh, smluv prodeje eh, na dálku a online. Pascal Ariman, děkuji paní předsedkyně. Co se týče obsahu, budu stručnější než vážená kolegyně Kepardová. Ona vlastně již všechno řekla. Od samého začátku jsme pokládali za důležité, aby v důležitých otázkách ochrany spotřebitele ve dvou návrzích komise ke konci legislativního období vznikl jeden návrh, který bude v souladu a bude eh, snadný pro spotřebitele i pro podniky. Proto jsme již tři roky velice eh, těsně spolupracovali eh, s osobami, které eh, byly zodpovědné za tyto právní akty. Jistě obsahová jednota eh, vždy nepanovala, ale jinak jsme se zaměřovali v diskuzích na budoucnost, projevovali jsme ochotu přijímat kompromisy a definovali jsme i spolu s Evropskou radou právní rámec, který vedl k tomu, že nejdí lhostejno, kde a jak nakup kupujeme v celé Evropě, takže bude platit eh, legislativa, která eh, pomůže jak spotřebitelům, tak i podnikatelům. A proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se eh, podíleli na vypracování tohoto textu z plného srdce. Byla to opravdu těžká práce Nenechali jsme nic eh, bez povšimnutí, hledali jsme tvůrčí řešení a vycházeli jsme eh, z eh, dobré vůle nalézt opravdu dobré řešení a kompromisní řešení, aby se prosadila evropská myšlenka a já doufám, že i ostatní parlamenty budou vystupovat v prospěch svých občanů a budou usilovat o dobrá řešení pro své občany, pro své spotřebitele. V tomto smyslu děkuji. Děkuji, Paskale. Děkuji za eh, práci na ochraně spotřebitelů. Máte prosím všichni hlasovací kartičky. Budeme hlasovat o dohodě, která vyplývá z interinstitucionálních vyjednáváních o smlouvách prodeje online a jinými prostředky na dálku. Zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Uh, Congratulations. Máme tady pozitivní výsledek. Gratuluji. To je opravdu rekord. Všichni hlasovali pro, takže blahopřejeme.